Let's start, colleagues. Uh, the next point on the agenda. Další bod na pořadu jednání je prezentace výroční zprávy za rok 2017. Supervizorem pro ochranu Evrop- údajů na evropské úrovni, a to panem Giovanem Butarelem. Vítejte, pane Butarelli. Jedná se o čtvrtou výroční zprávu, která bude prezentována držit představiteli současného mandátu EDPS. Jak víte, EDPS je poradce Evropskému parlamentu a um, jsem na výbor i všem uh, poslancům byl vždy ochotný uh, přijít a poskytnout uh, formální neformální radu týkající se ochrany údajů, ať už to je interoperabilita, směrnice o digitálním obsahu a e-privacy. Také víme, že EDPS Eh, se připravuje na to, aby poskytnul sekretariátu eh, Evropské rady pro ochranu údajů EDPB. Eh, původně to je mm, pracovní skupina podle článku 29, aby v květnu mohlo vstoupit v platnost GDPR nebo nařízení o ochraně osobních údajů. A pan Butarelli nám může teď 15 minut vysvětlit, oč konkrétně se jedná. Prosím. Dobrý den, děkuji paní předsedající za uh, představení, vážení poslanci. Uh, jsem poctěn tím, že vám mohu prezentovat zprávu Úřadu inspektora pro ochranu osobních údajů za uh, rok 2016. Je to jisté výročí, když jsem když až sem přijdu, eh, přijdu prezentovat zprávu eh, za rok 2018. Eh, nebudu hovořit jenom o EDPS, ale i o radě. My jsme věnovali mnoho energie k zajištění toho, aby nový orgán Evropské unie, tedy Rada, měla vše, co potřebuje od prvního dne k poskytování prvotřídních služeb jednotlivcům i kontrole a úspěch bude eh, záviset nejen, nejenom na konzistentnosti, ale také dobré vůli a kolegiálnosti všech členů rady. Bude třeba dosáhnout koncenzu eh, při řešení přeshraničních případů, poskytovat praktické rady kontrolním orgánům. Eh, existují velké kulturní rozdíly mezi 29 členskými státy, jejich regulátory. My se musíme snažit o Eh, sjednocení názorů, zvláště vzhledem k nejnovějším vývojům, vývoji, co se týče zneužívání eh, osob eh, a jejich údajů online a nelegálního zaměřování. Cyklus reformy v digitální éře se teď dostává ke svému konci a práva, která budou pečlivě zakotvena do eh, nové právní úpravy, určí eh, tedy eh, situaci na mnoho let dopředu. Naše instituce je v zásadě připravena. Podobně jako v soukromém sektoru na velikosti záleží známe dobře, že malé evropské eh, orgány většinou potřebují eh, více vedení a eh, protože velké instituce mají více zdrojů, více programů, více možností. Když se ohlédnu do minulosti, zjišťuji, že naše situace byla docela dobrá. Někteří se divili, když před třemi lety jsme vysvětlovali, že je potřeba debatovat o tom, jak se jakým směrem se ubírají datové technologie. Eh, kontinuálně jsme upozornili na eh, nutnost eh, odpovědnosti a pojistek, abychom dosáhli účinné ochrany údajů. A také jsme vysvětlovali, že obecné nařízení o ochraně údajů je důležité, ale nestačí. Trh se stále více koncentruje a e, obrovská síla technologických e, obrů a e, systematické problémy tajného sledování, tak jak jsme dnes právě viděli na základě případu firmy Cambridge Analytica. Dospěli jsme k názoru, že, potře- že musíme přistoupit i k regulativním činům. Jsem velice rád, že výbor Libe a Anna Gomeš vyzvali ke koherentnímu přístupu a e, k vašemu e, zajímavému usnesení z loňského roku. Já dnes chci říci, že e, Toto je rok ochrany osobních údajů a soukromí, je to prioritou, je potřeba, aby to prioritou zůstalo. Parlament tam bude sehrávat ústřední úlohu a tak by to také mělo být. Mým úkolem společně s Eh, vzácným kolegou eh, Vojčekem Pěvoroškem bude i nadále tedy otevřeně a poctivě poskytovat konzultace vaší instituci a budeme také poskytovat eh, konzultace Evropskému soudnímu dvoru. Budeme pokračovat i po vstoupení v platnost GDPR a snažit se o synergii mezi našimi konzultacemi a výstupy rady Eh, jejíž, jejímž budeme aktivním a lojálním členem. Víme, že Evropský parlament nás bude moci žádat o rychlou technickou radu, zvlášť v situacích, co se týče eh, využívání nových technologií. Řekl jsem, že toto je rok eh, ochrany údajů a ode dneška uvidíte jejich nejnovější vývoj Máme mezinárodní konferenci na toto téma a ta se bude konat eh, zde od 22. do 25. října 2018. Nebudeme si tady v této oblasti konkurovat, ale společně eh, se budeme snažit o spolupráci v širším měřítkem. Eh, vyplyne z toho vaše vedoucí úloha jako progresivního eh, zákonodárce, který staví jednotlivce na prvním místě. Proběhne, místo proběhne debata s politickými špičkami z celého světa. Eh, rád bych, aby se Evropský parlament stal platformou proto, že ze, ze které vyplyne, že Evropa myslí moderně a, a vstříc. Naposledy jsme hovořili o, e, o směrnici o digitálním obsahu e, a letos e, vám chceme poskytnout pomoc s iniciativou o volném toku dat. je jasné, že nesmíme umožnit žádné mezery eh, v právních nástrojích, které mají na starosti ochranu osobních údajů a soukromí. Včera večer jsme zveřejnili stanovisko o ochraně údajů a manipulaci online. Proč? Protože mezi sebou se domníváme, že stará debata o fake news, o nenávistných projevech, o mikrozacilování eh, ignorovala eh, prostou skutečnost, že eh, ke zneužívání digitálních buněk dochází vinou nekontrolovaného konstantního monitorování jejich denní, každodenního chování. Eh, takže nařízení o eh, elektronickém soukromí eh, se bude snažit zastavit tuto manipulaci online. Před deseti lety globální finanční systém padl vinou milionů mikro rozhodnutí ve finančních systémech, kterým nikdo nerozuměl. A teď vlastně dospíváme k podobnému Eh, k podobnému bodu, eh, který může mít dopad na demokracii v našich státech, zvlášť vzhledem eh, k volbám do Evropského parlamentu příští rok. A konečně ještě několik slov k našim činnostem, které se týkají reformy nařízení 45 z roku 2001. Podobně jako vy, i mně jde o to, aby Evropa hrála prim, při aplikaci eh, těchto pravidel. Podobně jako vy, i já si vážím eh, příležitosti eh, přizpůsobit GDPR a zajistit její apli- jeho aplikaci do všech oblastí, zvláště co se týče justiční spolupráce a orgánů činných v trestním řízení. Jasně podporujeme myšlenku jednotného zákonodárství pro všechny, zvláště co se týče správních údajů a domníváme se, že ochraně osobních údajů pomůžeme, když zachováme stávající vysoké normy a zajistíme koherentnost, konzistentnost a předvídatelnost datových subjektů. Proto jako inspektor pro ochranu osobních údajů, tedy tento úřad také eh, dozírá na to, jak Europol plní své povinnosti eh, v tomto směru a eh, tato agentura již souhlasila s tím, že nám vysvětlí, jakým způsobem a proč zpracovává údaje ve svých databázích. Takže nadále intenzivně pracujeme na otázkách přechovávání dat, provádění analýz dat a jsme tím na správné cestě. Závěrem eh, chci poděkovat tomuto parlamentu, který se zhostil obrovského úkolu a zodpovědnosti za ochranu osobních údajů. Chystáte se eh, podepsat historickou eh, kapitolu, která nemá paralelu nikde na světě. Naopak ostatní země se inspirují evropským přístupem při zákazu zneužívání osobních informací jednotlivých osob a za to jsme vděční. E, zbývá nám asi rok do e, dalších voleb do Evropského parlamentu. Měli byste si být vědomi, že náš úřad je plně k dispozici e, k tomu, abyste dokončili svou práci. My si velice dobře uvědomujeme co ještě zbývá eh, identifikovat a vyjasnit, co se týče nařízení 45 z roku 2001. Celá Evropská unie i širší svět má obrovská očekávání v tomto směru. Je potřeba zajistit plnou konzistentnost, to nesmíme podcenit. Některé významné osobnosti již eh, signalizovali, že eh, už dále ve volbách eh, kandidovat nebudou. My jim chceme velice poděkovat za jejich práci. Eh, zakladatel eh, World Wide Webu minulý týden se zmínil o tom, že existují dva mýty. Za prvé to, že monetizace pozornosti a údajů lidí je jediná cesta k prosperitě a druhý mýtus že můžeme žít pouze eh, ve velkých, eh, používat pouze velké platformy, a abychom dosáhli svého cíle. Ale to eh, není spravedlivé k evropským malým podnikům a startupům, není to fair k soukromým osobám ani k velkým technologickým firmám. Veřejnost nemá trh regulovat, to je vaše práce, na to máte mandát od evropských občanů. A v tomto ohledu vám chci poděkovat za pozornost a rád odpovím jakékoliv otázky. Děkuji vám, pane Buterevi. Děkuji za tento obsáhlý projev a za výroční zprávu. Nyní dám slovo poslancům. Jako první paní Kienge. Děkuji. Také vám chci poděkovat Eh, doktoru Butralimu za informace, které nám sdělil, budou velmi stručné. Současné téma o kterém vy také hovoříte, je etika ochrany osobních údajů. Nám ukazuje, do jaké míry bylo převráceno vzoru nohama. A já bych chtěla k tomu přidat jednu úvahu. Víme, co se stalo s Cambridge Analytica, protože tady se jedná o porušení ochrany údajů a nezáruku ochrany údajů pro jedince. Nedošlo k transparentnosti v uchovávání údajů uživatelů. A ještě něco horšího se stalo. Jedná se totiž o volby a o to, a vlastně jsou tím ohroženy i demokracie e, v mnoha zemích. Takže ve světle toho všeho, co se odehrálo u všech těch nenávistných projevů, hate speech a, a u všech těch falešných zpráv fake news, je, je zapotřebí e, e, se zaměřit na tu, ten případ Cambridge Analytica a vyřešit to. Děkuji. Pan Díaz de Mera. Děkuji vám. Chtěl bych vám poděkovat za prezentaci vaší zprávy. Včera jsme vás zahledli v Sofii z dálky, vy jste nás neviděl, ale byl tam pan Pirovský, který je přítomen i dnes. Mě dělá starosti druhá část vašeho pozitivního hodnocení, ve které jste hovořil o ochraně dat v Europolu. Řekl jste, že jdeme správným směrem, to je za A, ale eh, mě dělá starosti to za B. Eh, chtěl bych nějaké vysvětlení bodu B. Vy jste hovořil o době uchovávání dat a o otázkách souvisejících s analýzou. Já si to vykládám jako slabiny. Mě by zajímaly blíže tyto dva body. Děkuji vám. Děkuji, Augustine. Pan López Aguilar. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Butareli, za vaši práci. Teď eh, je správný čas na úvahy vzhledem k nedávným skandálům, které eh, měly dopad na právní vědomí eh, Eh, voličů v, v demokratických zemích a na dodržování základních práv. Je totiž jasné, že monopoly velkých korporací nebo megakorporací, internetových obrů, chcete-li, opravdu ničí záruky že budou dodržována základní práva, jako je právo na soukromí a na důvěrnost osobních údajů. Já bych se vás chtěl zeptat, do jaké míry se dá předpokládat, že ochrana že nařízení o ochraně osobních údajů e, zavede silnější možnosti e, napravení a smazání dat. To jsou práva, která bude třeba posílit anebo zrevidovat v nejbližší budoucnosti. Tak to je třeba chránit základní práva, která jsou teď více než kdy dříve náchylná k manipulaci ze strany nestátních subjektů, tedy ze strany velkých technologických společností, které nejsou pod kontrolou institucí eh, a vyšetřovacích orgánů, které by zaručily dodržování práva. Má otázka souvisí s tím, že trvalá geolokace osob a neomezené uchovávání údajů týkajících se soukromí těchto osob To jsou jevy, které velká data umožňují. A vše toto spadá do nařízení o ochraně osobních údajů. Děkuji vám. Děkuji Anna Gomez. Děkuji vám, pane Butareli, za to, že jste sem přišel. Já jsem si povšimla, že vám není úplně dobře, takže tím více si vážím vaší snahy a toho, že jste přišel. Děkuji za to, co jste řekl o roli Evropského parlamentu. My si toho velice vážíme. Naše komunikace s vámi a s vašimi službami je pro nás zásadní. Chtěla bych se vás zeptat. Myslíte si, že, eh, je, že malé a střední podniky jsou připraveny na implementaci GDPR? Nedávno tady zaznělo, že velké korporace připravené jsou. Otázka zní, co malé a střední podniky. Jak to vidíte? Souhlasím samozřejmě s tím, co říkala Cecil Kienge o skandálu z Cambridge Analytica Co byste poradil nám, eh, vládám a dalším institucím, abychom dělali? Tady se pohybujeme ve sféře, kdy osobní údaje jsou velice cené pro mnoho osob. Dochází k vývoji například v oblasti kryptoměn, což umožňuje organizovaný zločin, praní špinavých peněz a tak dále. Existuje už umělá inteligence a programy pro drony, které mohou cíleně zabíjet osoby pro vojenské i civilní účely. Poprvé se stalo, že auto bez řidiče zabilo člověka. Také souvisí s velkými daty a s umělou inteligencí. Technologický vývoj samozřejmě nezastavíme. Otázkou je, jak ho řídit. A má poslední otázka. Ta se týká úlohy Národních komisí pro ochranu osobních údajů a jejich vzájemné komunikace a komunik- jejich komunikace s vaší institucí. V mé zemi, v Portugalsku, máme velice kompetentní a kvalitní Národní úřad pro ochranu osobních údajů, který většinou předává vládě velice kvalitní stanoviska, kterými se vláda někdy řídí a někdy ne. Nicméně dochází k určité e, instrumentalizaci tohoto úřadu. Vláda se pokusila e, ututlat velký skandál se zlatými vízy a s tím související e, korupcí a vedlo to k tomu, vedlo to k soudnímu obvinění ministra zahraničí. Já tady nechci dělat publicitu seznamu lidí, kteří dostali zlatá víza. Nicméně minister je teď souzen, další ministři po něm a bylo využito stanovisko Národního úřadu eh, ochran, pro ochranu osobních údajů. A poměrně paradoxně eh, mi, bylo upřeno, mi byl upřen přístup k tomuto seznamu. Já, nebylo to zve, ne, ne, že to nebylo zveřejněno, ale nebylo to dáno ani mně z titulu eh, poslankyně Evropského parlamentu. Není to perverzní, jestliže Národní úřad pro ochranu osobních údajů místo, aby plnil svou práci, vzhledem k tomu, že samozřejmě práce europoslance eh, je prací veřejnou, tak eh, využívá ochrany osobních údajů k tomu, aby chránil skorumpovaný systém tuto otázku vám pošlu písemně spolu se všemi dokumenty, které k tomu mám. Děkuji, Ana, paní Sipl. Děkuji vám. Děkuji, pane Butareli, že jste mezi nás přišel a prezentoval nám vaši zprávu. Děkuji vám za práci v uplynulých letech. Už jste zmínil, že žijeme v náročné době protože když jsme před mnoha lety začali eh, se zabývat ochranou osobních údajů, eh, tak eh, se to týkalo papírových dokumentů, které bylo třeba chránit, telefonních hovorů, možná e-mailů, ale teď se technologie vyvíjí čím dál rychleji. Mluví se o internetu věcí, o napojených přístrojích a v podstatě všechno kolem nás ukazuje, že technologie od nás bude moci sbírat data. Možná, že stoly, oblečení, ledničky, telefony, televize, všechno pokud to dovolíme, budou moci eh, data sbírat všechny věci, všechny přístroje. Eh, proto je o to důležitější, abychom měli silné právní předpisy pro ochranu osobních údajů. A právě tak, jak jste už zmínil, potřebujeme další kroky na úrovni regulace. A kromě toho, že se čím dál rychleji rozvíjí technologie, před námi stojí druhý problém. A sice čím dál více hrozí, že nakonec budou všechna tato data kontrolovat eh, eh, jenom malá hrstka podniků, což eh, bude dávat prostor nejen k manipulaci s politickými názory, ale už teď někteří lidé říkají, že vzhledem k tomu, že všechna tato data jsou v rukou několika aktérů, by mohl takovýto životní styl vést k situaci, kdy skončí vlastně autonomní sebeurčený život, protože jsme neustále manipulovaní ze všech stran. V tomto kontextu bych chtěla položit několik otázek. Za prvé, v květnu vejde v platnost GDPR. To není za dlouho. Můžete se k tomu vyjádřit. Já mám ale dojem, že ne všichni jsou zatím připraveni eh, jednat podle nových pravidel. Zajímalo by mě také, jaký máte názor na to, jestli v členských státech existuje eh, dostatek eh, osob a dostatek kvalifikovaných osob, které by podporovaly práci eh, národních orgánů pro ochranu osobních údajů. Pokud jde o soukromí, ještě nemáme oficiální pozici rady, ale to, co jsme se doslechli, je znepokojivé, protože vypadá to, že některé členské státy a někteří aktéři chtějí oslabit eh, návrh komise. Nemluvě o pozici Evropského parlamentu. A pokud jde o kroky v oblasti regulace, Měli bychom trochu zapracovat na právu hospodářské soutěže, na daňovém právu. Nevím, jestli vás napadají ještě nějaké další oblasti. Tohle není vaše kompetence, ale upřímně řečeno, proslýchá se, že velké internetové firmy by měly platit daně ve výši 2 nebo 3 tak to je pro mé občany naprosto absurdní a směšné občané platí mnohem vyšší daně a nevím, proč potřebujeme speciální daně pro internetové společnosti, ale to je něco jiného, to jsem chtěla jenom zmínit. Ještě poslední bod. Před několika dny se konala výměna názoru o Privacy Shield. Možná, že na, se s námi můžete podělit o svůj názor na to, jak se situace vyvíjí a jestli se stále debatuje o stejných otázkách. Děkuji. Děkuji. paní Ernst. Paní Ernst. Tak. Děkuji. Eh, děkuji, že jste přišel, pane eh, Butarelli, a nejenom, že jste přišel, ale protože zastupujete opravdu pokrokovou politiku v EU a globálně. Eh, někdy spíš přijímáme dobré věci z prostoru mimo Evropskou unii, ale tady ochrana údajů, to něco jiného. Já jsem byla před několika měsíci eh, v Bulharsku eh, a hovořili jsme o eh, provádění GDPR. Mnozí upozorňovali, tam bylo mnoho Eh, podnikatelů, někteří i eh, z Německa, kteří si stěžovali, že bude těžké toto nařízení provádět, že vlastně nevědí, eh, jestli to zvládnou, zvláště malé podniky a ptali se, jak vlastně to vypadá obecně v ostatních členských státech, jak to tam vypadá. Mohl byste nám toto říci? To, to za prvé. Za druhé jste správně řekl, že na evropské úrovni se také musíme zasazovat o vysoce kvalitní ochranu údajů a nemůžeme eh, jak si vyžadovat ze soukromé sféry od podniků a od eh, veřejných úřadů v členských státech všechno možné a eh, přitom tedy evropskou úroveň jak si malinko šanovat. Myslím, že to by nešlo a vy sám jste také řekli, řekl, že i na evropské úrovni musíme zavést zcela jasný, kvalitní režim ochrany údajů. A tady se dostáváme k Europolu. Tam ty tahanice probíhají už mnoho, eh, eh, eh, mnoho měsíců. Když se podíváme na směrnici z roku 2001, to vypadalo jako svatý grál, ale rada se brání vlastně eh, provádět režim eh, ochrany eh, údajů v rámci agentur, úřadů a tak dále. Jak toto chápete? Jak toto analyzujete? Co myslíte, že ještě schází, abychom skutečně dospěli k nějaké dynamice, aby toto rada přestala blokovat? A potom ještě jedna odborná otázka. Obecně se stále hovoří o o otázce lex generalis a lex specialis. Prosím. Když chceme dělat něco vlastně speciálního, mm, tak je potřeba také e, nadefinovat rozdíl mezi tím obecným právním předpisem a speciálním právním předpisem. Jak má vypadat vztah mezi nimi, abychom se na ten výsledek mohli spolehnout. Na to se tady chci zeptat, protože e, v, deb- v debatě by bylo dobré se od vás i toto dozvědět. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní předám slovo zpátky panu Butarellimu, aby mohl odpovědět. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Začnu paní Kienge. Není náhodou, že letos po tvrdé práci se nám podařilo právě zde eh, vést eh, diskuzi o etické dimenzi nové technologie. Ochrana eh, osobních údajů může zde hrát významnou úlohu, ale to ještě nestačí. Je zapotřebí ještě tam začne dva chybějící části legislativy i privacy a nařízení pro evropské instituce a orgány. Začali jsme eh, pracovat na digitálním eh, čištění a zabýváme se eh, otázkou ochrany spotřebitele, slučování podniků a podobně a snažíme se pracovat společně, abychom předešli tomu, že budeme mm, každý pracovat jen na svém e, písečku, abychom propojili legislativu tedy. E, tento postoj je mm, zcela nový, protože a mm, nyní vidíme využití e, umělé inteligence a to vede k veliké sofistikaci eh, zařízení a přístrojů. A to znamená také velikou moc v rukou technických eh, gigantů. To tedy vyžaduje úplně nový postoj a proto my chceme spolupracovat s kompetentními orgány, které se zabývají i e, volebním zákonem a audiovizuálními záležitostmi, médií, e, tedy celou oblastí médií. Vycházíme z předpokladu, že ne vše co je technicky proveditelné, je také eh, morálně udržitelné. A způsobuje v nás obavy například chránění, eh, eh, ochrana mm, osobních údajů v souvislosti s určitými procesory a komponenty. Tam musíme diskutovat s širší komunitou designérů, výrobců, distributorů aby zde byly rovné podmínky a také jasná zodpovědnost. Důstojnost eh, není eh, respektována a je to zapotřebí zajistit podle článku 1 smlouvy a proto Mezinárodní konference o umělé inteligenci se bude zaměřovat právě na to, co znamená etický rozměr v rámci takzvané čtvrté průmyslové revoluce. Kdo může hovořit tedy o etických principech, kdo je může zastávat? Máme diskutovat o prosaditelných kritériích, globálních kritériích, eh, protože eh, chceme tedy eh, prosadit mezinárodně platné normy, jak toho dosáhneme i v etické části technologií je zapotřebí hovořit s mnoha různými profesemi, ať to jsou věci, technici, abychom e, mohli se zaměřit na to, jak zohlednit etiku v technologickém pokroku a dojít k závěru, co ještě můžeme udělat, a to v holistickém přístupu e, k ochraně údajů. Jsme přesvědčeni, že toto je nesmírně významná diskuze. Už jsme zveřejnili Prozatímní návrh eh, zprávy eh, ze strany nezávislé skupiny, eh, která se zabývala veřejnou konzultací a iniciativa z říjnu se zaměřuje na další význačnou debatu. Chceme také nadále spolupracovat tam s institucemi a jsem mm, přesvědčen, že se nám podaří s ochranou osobních údajů vést tedy mezi národní eh, diskuzi i v následující eh, eh, době. Pane Diazi de Mero, věříme, že jdeme správným směrem. Začali jsme obtížně tuto spolupráci s Europolem, měli jsme přechodná pravidla a potom na základě i určitých zasedání eh, s řídícím, řídící radou. Eh, to bylo velice pozbudivé, toto zasedání, eh, protože byla přijata doporučení, která jsme přinesli ohledně mm, uchovávání údajů. Víme, že je zapotřebí sdílet informace a oni vědí, že by měli respektovat princip eh, potřeby a eh, proporcionality a je zapotřebí postupovat tedy eh, po jednotlivých kategoriích, případ od případu aby bylo zjevné, co je zapotřebí v daný případ udělat a dosáhnout správné vyváženosti. Takže budeme spolupracovat. na tom, abychom našli správně řešení i pro ochranu údajů. Ale jsem celkově přesvědčen, že jsme na dobré cestě ohledně celé strategie i tedy ohledně uchovávání údajů. GDPR, pane Lopezi Aguilare, především chci říct, že poprvé je to jasný princip, podle něhož se nezabýváme e, nějakými servery, síly, ale jde nám o to, kde je poskytováno zboží nebo nabízeno zboží, kde se mm, poskytuje služba. Takže se nemusí hovořit o extrateritorialitě. Poprvé tu vidíme mm, postup černý na, bílý, na bílém a bude možné eh, eh, mnohem lépe aplikovat GDPR na eh, velké firmy, na giganty. V letech 1995-1998 eh, mnoho amerických eh, firm se stavilo proti tehdejší směrnici a snažili se dosáhnout eh, prodloužení lhůt ohledně zejména října 1998. A teď vidíme z tisku, jak píše Google a Microsoft, jsou připraveni respektovat tu novou situaci, takže chápou, že fragmentovaná eh, že fragmentovaná eh, politika ochrany osobních údajů by zabírala příliš mnoho eh, času na celosvětové scéně, takže jsou spíše ve prospěch zavedení celosvětových standardů. Teď jde o naši schopnost ji, tato, tyto principy efektivně tedy převést v praxi a hovořit jedním hlasem. Proto jsem trval také na to, že potřebujeme mít eh, v v řídícím výboru pro ochranu údajů eh, jasný postoj za prvé eh, kolegialitu, za druhé modernizaci, transparentnost, zodpovědnost, selektivitu a také úsilí dosáhnout koncenzu, nikoli hlasovat. Když začneme využívat ustanovení o konsistenčních mechanismech a vedoucí orgán Eh, bude postupovat byrokraticky, tak po týdny a týdny budeme sledovat, kdo vlastně co dělá. Tomu musíme předejít. Musíme eh, pokud možno hovořit jedním hlasem. A ohledně technologických gigantů, myslím, že se ukázalo, že synchronizace našeho úsilí na, ohledně Facebooku v daném případě a proti jejich eh, politice ochrany osobních údajů u Microsoftu, proti eh, Spojeným státům a FBA ohledně cloudu. Nehledě na limity eh, stávající legislativy se to ukázalo. Takže opravdu jsem přesvědčen, že 25. května bude den, který bude skutečným milníkem. Také jsme připraveni lépe aplikovat GDPR v eh, odlehčené podobě pro malé a střední podniky. Eh, naši kolegové dnes dopoledne a odpoledne diskutují o tom, jak eh, implementovat článek 30 v GDPR a také jak uplatnit určité výjimky. Jedná se tedy o výjimky, které by byly paušální nebo ad hoc na základě toho, co podniky dělají, jak je citlivá eh, eh, jejich práce, jejich eh, sbírání a uchovávání dat. A brzy bude dokončena práce pracovní skupiny podle článku 29 a bude tedy dokončena záhy i práce ohledně malých a středních podniků. Ohledně eh, eh, Cambridge Analytics, no na tom není nic eh, nového, není to poprvé, co slyšíme o takovémto chování či porušování pravidel. Před měsícem jsme začali celosvětově vědecky analyzovat novinky v technologii jak jsou data inovativním způsobem eh, schromážďována, uchovávána, extrapolována z kontextu. Eh, tedy eh, zkoumáme různé kanály infonomiky a také chování a manipulaci s tímto druhem informací, jak jsou zpracovávány tím tyto informace mimo kontext. A proto využíváme tedy nejen aplikace zaměřené na zpracování velkých dat, ale eh, také se zabýváme eh, falsifikovanou realitou na privilegia ohledně přístupu k osobám a analyzujeme eh, to například, že, mm, že jeden z těchto gigantů může mít Eh, privilegium týkající se 52 tisíc eh, osob. A taky jsme identifikovali nové praktiky. Například vaše klávesnice, mikrofon na vašem počítači, a tedy i spousta dalších eh, mm, zdánlivě tradičních zařízení umožňují sbírání dat netransparentním způsobem. Je tedy na čase, abychom tyto nové možnosti eh, technologie brali v úvahu a, a je zapotřebí, abychom eh, měli na paměti, že no, algoritmy umožňují používání údajů stanovým způsobem Nejedná se tu jen o osobnostní práva, ale o všechny základní práva a svobody, což je součást, eh, zásadní součást demokracie. A sledujeme také vyšetřování ve Velké Británii a ve Spojených státech týkající se eh, konkrétních případů eh, mikro zacílení a nekalého chování. A Víme, že někde byly využívána uh, falsifikovaná data místo správných dat. Proto také v, eh, v jednom z ostatců se zabýváme konkrétními doporučeními v této oblasti. Já teď nejsem úplně zodpovědný eh, za všechno, musím říct, že to není konkrétně naše práce, ale diskutujeme s kolegy protože pak chceme hovořit jedním hlasem eh, a, a budeme se zabývat takovými to případy, budeme se zaměřovat na strategické rozměry, tak proto tedy chci říci, že e, toto stanovisko je zaměřeno především na vás a na další tvůrce e, politik e, v Evropské unii. E, a e, je zapotřebí tedy v tom zohlednit ty výsledky vyšetřování tak, abychom mohli synchronizovat naše činnosti s našimi kolegy. E, jak daleko jsme z GDPR? Mnoho členských států má spoždění. To neznamená, že ti, kdo odvedli svou práci, už mají úplně všechno eh, hotové. Stále ještě se zabýváme určitými případy a také předběžným návrhem textu, eh, který byl přijatý nizozemským legislátorem i u nás. Doma jsou tak trochu ztraceni eh, kvůli současným volbám. Je tedy připraven návrh, neformální návrh. A Nemohu říci, že by byl stoprocentně uspokojivý. Ale snažíme se přesvědčovat ohledně načasování i ohledně podstaty věci. Vidím tu tendenci minimalizovat zásah vnitrostátní legislativy, co se týče tedy nutných adaptací. Nejsou tu velká porušování evropské Eh, legislativy, ale určité nuance, které mohou být sporné a eh, proto se na ně budeme muset pořádně eh, zaměřit a probrat je. Mm, Evropská komise se tím bude muset zabývat. Myslím, že všeobecné posílení ochrany osobních údajů je, je pozitivní. Zveřejně se první studii. Ta studie bude také předvedena evropským rozpočtovým orgánům eh, ohledně rozpočtu na příští rok. A počítali jsme eh, lidské zdroje, které se nyní věnují eh, orgánu zaměřené ochranu osobních údajů v Evropské unii. Je to asi 2400 lidí, to je nárůst průměrně o 20, něco přes 20 ale přes 2000 osob to je, řekněme, polovina lobbystů zde v Bruselu. Eh, jen tak eh, pro porovnání. Takže budeme se snažit eh, dělat více s menším množstvím personálu, budeme selektivnější, budeme se snažit odbyrokratizovat určité postupy a být nesmírně přísní tam, kde je to nezbytné. Já bych chtěl tedy navrhnout, aby v šesti měsících následujících ve spolupráci s komisí a možná e, s využitím známých for, jako je každoroční zasedání e, společné Evropského parlamentu s národními parlamenty, aby bylo na pořadu jednání i e, výměna názorů ohledně přizpůsobení se GDPR. V několika členských státech jsem si všiml tendence eh, rozdrobit, repartikularizovat eh, různými eh, ústupky a opatřeními tento text. A podle toho typu výjimek a, změn, které jsou teď sestaveny do seznamu, Eh, mohu říct, že to není úplně správný postoj. Potřebujeme ochranu osobních údajů. Do roku 2020 nemůžeme eh, pracovat dále se zastaralou legislativou, která je takto přenesena potom do eh, právního rámce ženských států. Je zapotřebí také i ti, kdo jednají bona fide a chtějí aplikovat eh, GDPR a přitom mají ještě stála ta stará eh, pravidla, tak by byly ve velice obtížné situaci a mohlo by to být opravdu strašné. Takže je zapotřebí najít nějaké kompromisy, eh, je zapotřebí řídit se dobrými doporučeními a trvat na rychlém přijetí tohoto nařízení. A rychle provést dialog, který je, myslím, plánován na toto jaro. A ještě paní Ernst ohledně nařízení 45 z roku 2001. Podporujeme myšlenku jednoho právního textu pro všechny, protože tu není prostor pro fragmentaci například u administrativních údajů. Principy musí být stejné. Uznáváme potřebu určitých provozních nebo operačních údajů, eh, tam, kde se jedná o omezený, rozumný počet úprav. Nemusí to nutně být nějaké výjimky, ale někdy je zapotřebí něco více specifikovat nebo dodat, a to kvůli specifičnosti aktivity daného orgánu. Teď eh, nemám na mysli jen Europol, ale další aktéry. Otázka je, jak toho dosáhnout. V kapitole 8 a jsme to identifikovali a snažíme se na tom pracovat. Vidíme jako možné řešení, jak jste se zmiňovala, lex specialis a lex generalis. Myslíme tedy, že lex specialis by mohl být eh, ospravedlnitelný, pokud by se jednalo o tak mimořádnou záležitost, eh, tak typickou a relevantní eh, záležitost, že by mohla být tedy upravována specifickým způsobem. Vycházíme tedy z myšlenky, že všechny tyto aktéři jsou kryti střechou obecného principu, ale zaznamenal jsem také, že velice málo ustanovení nařízení o Europolu eh, se zabývá zajímavými eh, zárukami, které nejsou přítomny ve směrnice o policie spravedlnosti, ale ty by mohly být využity, takže se využijí ta obecná pravidla, tam, kde, jsme, tam, kde identifikujeme vyšší standard ochrany, pár případů, tak by se dal použít ten vyšší standard. Ale principiálně by mělo platit jeden zákon, platí pro všechny. Teď jde o načasování. Tato diskuze o Europolu a Eurojustu je relevantní i pro další instituce a orgány, eh, takže prosím, řekněte mi, jak vás mohu podpořit eh, pro to, aby došlo co k nejrychlejšímu přijetí této legislativy. A letos také uveřejníme ještě tedy před eh, cestou do Washingtonu standardy eh, zaměřující se na dosavadní vývoj ve Spojených státech a e, nové změny e, zákona o, o vízech. A přidáme novou úvahu ohledně toho, co bylo již dohodnuto s našimi vnitrostátními kolegy e, v, ve společném přeskumu. Jednotlivé poznatky by se měly zakládat na ochraně osobních údajů. Eh, Privacy Shield je jedinečný na světě a přesně tak by se mělo eh, v těchto informačních službách postupovat. Privacy Shield by měly používat pro všechna, všechny údaje, které nejsou komerčního typu. Protože u komerčních údajů se musí respektovat ještě další eh, eh, principy, transparentnost, proporcionalita a tak dále. A, takže my vítáme tuto transparentnost, ale myslím, že jsme tam ještě nedosáhli. Musíme se poučit z dosavadního vývoje Musíme identifikovat, co je ještě obtížné, kde se dá ještě něco zlepšit. Tyto oblasti hodně souvisí eh, s dohledem. A tam vidíme zajímavé eh, vývoje v té obchodní oblasti. Privacy Shield nebyl úplně hlavní prioritou ve Spojených státech, ale možná některá zlepšení by se zavést dala ještě předtím, než se než budeme mít další případ před soudním dvorem. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane Butarelli, za otevřené odpovědi na otázky. Přejeme vám mnoho štěstí při řešení výzev dalšího roku. Děkujeme za debatu a velice zajímavé vstupy. Já chci oznámit, že naše další zasedání se bude konat od 3 do půl 7. 26. března a 27. března od 9 do půl jedné. Děkuji, hezký den.